Good morning, everyone. Good morning. Dobré dopoledne, dámy a pánové, kolegové. Já bych rád zahájil zasedání výboru tento den. Všechny vítám. A přejdeme okamžitě k bodu číslo čtyři a to je elektronické hlasování o Evropském unijním rozpočtu, e, všechny kapitoly rok 2020 a dám slovo nejdříve panu Michalu Galerovi, který je zpravodajem. E, děkuji kolegyně, kolegové. Pozor, budu mluvit německy. Morgen mal Deutsch reden, ausnahmsweise. Ähm, tak dnes dopoledne výjimečně německy. Chtěl bych všem poděkovat za dobrou spolupráci, která vedla také k tomu, že se nám podařilo vypracovat celkem 10 kompromisních návrhů. A těším se na pokračování kvalitní spolupráce. Teď mě napadla jedna věc. Máme zde mnoho nových kolegů a mnozí Eh, také k tomu přistupují s dobrým přesvědčením a dobrými, mm, dobrými eh, úmysly. Eh, přesto bych tedy chtěl poukázat na dva návrhy, které odmítám, a to je 51 a 56. Tady jde o genderovou, genderové násilí a Eh, polegální potraty. Já nejsem proti tomu, abychom se tím zabývali. To jako Evropská unie vlastně už děláme nějakou dobu. Ale tyto obecné formulace eh, tedy eh, vyzývá Evropskou unii, aby využívala tyto prostředky pro práva žen po celém světě to není politika, kterou lze nějakým způsobem eh, dát do rozpočtu. Pokud mám nějaký konkrétní program po určitou zemi nebo na určité téma, tak tam skutečně je možné říci, že chceme více prostředků, méně prostředků nebo zachovat stávající prostředky. Já chci říci toto, eh, to vlastně můžeme napsat do nějaké výroční zprávy nebo do stanoviska k určitému programu, tam to skutečně patří ale nikoli do stanoviska eh, výboru zahraničního k rozpočtu. Já eh, skutečně nechci, aby z toho byl takový vánoční stromeček. Eh, toto je návrh, který patří spíše do výboru ženského nebo výboru libe nebo pro, do výboru pro životní prostředí a zdraví. A proto tady chápu, abyste pochopili, že věcně jsem pro, poněvadž to je politika, kterou už provádíme v řadě zemí, ale toto v podstatě nemůže obecně eh, eh, být takto v rozpočtu a tedy v souvislosti s rozpočtem takto deklarováno. Takže prosím, eh, pochopte, že proto jsem tam dal do hlasovacího seznamu mínus. Eh, Mně by bylo vůbec eh, nejmilejší, kdyby kolegové ty dva návrhy 50 na 56 stáhli. Protože my vlastně tady máme stanovisko k rozpočtu z hlediska zahraniční politiky a skutečně do našeho stanoviska to nepatří. E, samozřejmě, že jsme na začátku mandátu, to znamená, že se e, musíme teprve zapracovat a ne všechno, co považujeme za správné, musí být zmíněno nutně v souvislosti s rozpočtem. Děkuji vám, pane Kálere. E, další, prosím, paní Neumann. A opět to bude německy, pozor. Já musím říct, že mě to trošku překvapilo, to, co jsem právě slyšela, protože i jiné výbory to mm, takto mají ve svých deklaracích. Eh, já si myslím, že eh, my vlastně se nacházíme v době, eh, kdy naopak Eh, genderová tématika LGBT je cílem útoku, takže já si myslím, že naopak eh, není dobré to tady jaksi nezmínit. Eh, já myslím, že to nakonec chceme k tomu používat evropské prostředky. A ještě další věc. Já si myslím, že to, pokud se tam budeme zasazovat za genderový mainstreaming, tak budeme mít větší váhu. Ano, já bych se chtěl eh, k tomuto připojit. Eh, a měla bych, měl bych otázku na pana Galera. Eh, jak poznáme, že když říkáte ne, tak jste vlastně pro? Ano, dobře, pan Galer, odpověď? Tak pokud mám konkrétní strategický program pro, řekněme, určitou zemi nebo mm, podle určitého tématu, kde tamto téma patří, tak samozřejmě bych byl pro. Ale skutečně by to muselo být přesně řečeno konkrétní země nebo konkrétní cíl. Ale eh, v obecném stanovisku výboru, který se zabývá zahraniční politikou, se domnívám, že tato témata by tam neměla být. Poněvadž eh, co si s tím má počít rozpočtový výbor? My tu politiku prostě máme. Ale máme ji přesně v této zemi, v této zemi a v této zemi. A máme proto přesně stanovené eh, rozpočtové řádky, rozpočtové položky, ale já si myslím, takto obecně eh, to mm, jaksi nemá smysl. A to taky přispívá k naší eh, pověsti a to bych nerad takto šířil. Dobře, pan předseda, my bychom tedy se přistoupili k hlasováním. Asi není obvyklé takovéto zásadní debaty vést těsně před hlasováním, ale dám ještě slovo eh, dvěma kolegům. Eh, děkuji, paní předsedo. A eh, pan kolega, který právě hovořil, to tady řekl, jako bych to řekl já. Já bych skutečně byla proto, abychom hlasovali pro 51. To ještě pan Hečuševič. Já eh, hluboce nesouhlasím s panem Gálerem. A já bych byl eh, rád, kdyby, kdyby mohl laskavě říct, které máme, eh, tedy jsou ty pozměňovací návrhy, které máme z odmítu, Je to 51 56. Dobře, pan Michal Gáler Eh, žádal, eh, jestli kolegové, kteří předložili 51 56, by byli schopni eh, nebo byli tak laskaví a je stáhli, tak 51 ne, 56 také ne. Dobře, pan Galer řekl jasně, co chtěl a teď můžeme hlasovat a začneme kompromisem 1. Pro, proti,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 Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní zňovací návrh 32 pro, proti, zdrželi se. Raději toto prověříme. Budeme hlasovat elektronicky. 32, pan Lagodinsky zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 27 ku 24. 32 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Zatě prověříme 32. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. To bylo jasné. A nyní 33 pro, proti, zdrželi se. Myslím si, že to bylo schváleno, ale raději to ještě prověříme. Zahajuji elektronické hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se. Raději prověříme kompromis 10, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 35 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ne, promiňte, omlouvá se pan předseda, schváleno. 37 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 38, 39 jsou identické pro, proti, zdrželi se, Prověříme raději. Elektronicky zahoji hlasování. Ještě nám chybí jeden hlas. Končím hlasování. Zamítnu to. A jaký byl výsledek? 19 pro, 35 proti. 19 ku 35. Proč to nebylo na obrazovce? Nevíme. 42. Paní Fotiga pro. Je to Omlouvá se pan předseda nyní pan Kasádo, 40 pro, proti, zdrželi se, raději prověříme 40 a prosím nyní, ať se to objeví na obrazovce. Končím hlasování. 41 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 42 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Prověříme. Prověříme 42, zahajuji hlasování. Končím hlasování.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 Končím hlasování. Schváleno. To je nová tradice v tomto volebním období, že se tleská po hlasování. Já jsem otevřen změnám, ale je to novinka. 52 pro, proti, zdrželi se. Prověříme 52. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 53 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 55 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 56 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 59 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 62 eh, pro, proti, zdrželi se. Prověříme 62. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 12 hlasů se zdrželo. A nyní hlasujeme o modifikovaném stanovisku. Zahajuji hlasování. Ještě nám chybí dva hlasy, jeden hlas. Takže nyní končím hlasování. Schváleno 42 ku 12, jeden se zdržel. Blahopřeji zpravodaji. A nyní jsme se dostali na konec elektronického hlasování, hlasování vůbec. A tady máme výsledek hlasování. Naši australští přátelé jsou již v sále? Jsou zde, ptám se? Takže by měli přijet, přijít co nejdříve za dvě minutky. Zůstaňte sedět, takže zač- eh, zahájíme opět zasedání za pět minut. Is anyone from the AFET secretariat? Je tu někdo ze sekretariátu AFET? Any news? Uh, Australian five minutes. Víte už něco? Zdá se, že australských pět minut to je někde v jiném časovém pásmu. But what do you mean they're calling them? They're in the office of the vice president. Jak, co ti myslíte, že jim voláte? Jsou v kanceláři místo předsedy? Tak já bych se tam šel zeptat. Já to nechápu. Jak jak to může trvat déle než pět minut? Our guests are already in the building, that's why. I'm... Hosté už jsou v budově totiž, tak proto mě právě překvapuje. Kde jsou? Probably hidden somewhere. Asi se schovávají někde. Tak kolegové, vzhledem k tomu, že máme spoždění, tak bych byl rád, kdybychom teď pokračovali v zasedání. Naši australští hosté už dorazili, takže já bych je rád formálně přivítal. Vedle mě je pan Kevin Andrews, otec sněmovny reprezentantů. Patrně mnoho z vás zajímá, co to je otec parlamentu a co dělá a kdo to je tak eh, Potom vítám eh, paní Joan Ryan, eh, vypa opozice sněmovny reprezentantů. Potom je to pan Damien Drum, člen stálého společného výboru pro zahraniční věci, obranu a obchod. Potom senátor pan James McGrath, zástupce vládního vypa a senátorka Pauline Hanson z australského senátu. Takže eh, je nám ctí vás dne, zde dnes přivítat. Hosty z Austrálie eh, tolik často nemáme, takže děkuji, že jste si sem zajeli tu krátkou cestu do Bruselu. Evropská unie a Austrálie mají dlouhou tradici diplomatických vztahů už od roku 1962 eh, a následovalo otevření evropské delegace nebo ambasády, jak chcete, v roce 1981. Jenom pár slov ode mě, než začneme s výměnou názorů. Austrálie a členské státy Evropské unie jsou stejně smýšlející partneři, kteří sdílejí v mnoha ohledech stejný pohled na svět. Například v oblasti zahraničních věcí, lidských práv, klimatických změn, výzkumu a inovace, boje proti terorismu a potřebě zachovat multilaterální světový řád založený na pravidlech. Toto eh, spojení bylo nedávno posíleno novou érou strategické spolupráce, eh, tedy rámcovou dohodou EU-Austrálie z roku 2017, která byla byla eh, schválena eh, tímto parlamentem v roce 2018. V novém našem parlamentním období se nevyhnutelně soustředíme více na od obchod, eh, jelikož se bude vyjednávat dále o dohodě o volném obchodu EU-Austrálie. Parlament podporuje toto vyjednávání o nové všeobecné a ambiciozní dohodě o volném obchodu s Austrálií. Austrálie a Evropská unie také čelí společným výzvám, jako je Brexit, a nekončící eh, obchodní válka mezi USA a Čínou. A musíme úžeji spolupracovat než kdy dříve, abychom vytvořili stabilní platformu na prosazování našich společných zájmů a volnou výměnu informací. Eh, takže to bylo pár slov úvodem ode mě a teď velice rád eh, předám slovo kolegům z australského parlamentu, abychom se vyslechli jejich názory. Ze všeho nejprve prosím pan Kevin Andrews. Možná můžete začít tím, že vysvětlíte, co je to ten otec parlamentu, protože my to zatím ještě ještě nemáme zavedené v Evropském parlamentu, i když pár kandidátů by se určitě našlo. Pane předsedo, děkuji moc krát za toto vřelé uvítání. Ještě než se dostanu k otci parlamentu, chtěl bych říci, že tohle je pro nás vynikající příležitost navštívit Evropský parlament, pro nás australské delegace dnes dopoledne proběhne 40. každoroční setkání eh, Evropského parlamentu a Australského parlamentu. Eh, je to vztah, na který klademe velký důraz a považujeme ho za nesmírně důležitý v posledních 40 letech a domníváme se, že jeho důležitost bude v budoucnosti vzrůstat. Eh, a e, budeme hovořit především tedy o dohodě o volném obchodu s Evropskou unii. Otec parlamentu to je zkrátka e, služebně nejstarší poslanec e, australského parlamentu. Já jsem byl zvolen v roce 1991 takže teď jsem nejdéle sloužícím poslancem. Necítím se na to a rozhodně nechci se někdy stát vědečkem parlamentu, ale každopádně je to pouze čestný titul, nic víc. Vztah s Evropou je důležitý, jak už jsem říkal. A sice Evropa eh, prožívá určité těžkosti eh, momentálně, pokud to můžu formulovat takto vágně, tak eh, náš vztah s Evropou je silný a chceme ho v budoucnu dále posilovat. Přestože vztah mezi Evropou a Velkou Británií končí, tak my na to nemáme žádný konkrétní názor, to je záležitost, kterou Evropané musí řešit sami. Pokud jde o obchod, tak Evropa i bez Británie zůstane naším třetím největším obchodním partnerem na světě. Británie eh, spadne asi eh, na deváté místo. Říkám to proto, že bez ohledu na eh, historické pozadí protože původně jsme byli britskou osadou. Realita je taková, že Austrálie má vazby na Evropu které jsou mnohem širší. A mnozí lidé, kteří přicházejí do Austrálie a přicházeli zejména od druhé světové války, pocházeli z různých částí Evropy. V mém volebním obvodu je mnoho eh, občanů, kteří mají předky v Itálii, v Nizozemsku a také v částech východní Evropy. Takže nás spojí velice pevné a vřelé vztahy s mnoha částmi Evropy, čemuž tak bude i nadále. A kromě toho jsme také poněkud eh, zatvrzelý v tomhletom. Eh, ať už jsou historické vazby jakékoliv, ať už je minulost jakékoliv, eh, tak my hledíme zkrátka do budoucna a chceme velice pevné vztahy, nejenom ekonomické, ale také kulturní. O tom jste hovořil, pane předsedo. A i bezpečnostní rámec do budoucna je pro nás velice důležitý. Například nakupujeme vojenskou techniku, vojenské vybavení, které jde nejenom do lodí a letadel e, a do tanků, ale i na další otázky vojenských strategií. Já jsem býval ministrem obrany v Austrálii a mohu říci, že vztah s Evropou eh, je čím dál užší tedy a neustále eh, posiluje. Je pro nás důležité eh, tento vztah uchovat a snažit se o prosperitu v budoucnosti, která by byla ku prospěchu jak Evropy, tak Austrálie. Věříme ve volný obchod a stejně jako vy věříme v svět světový řád založený na pravidlech, ať už jde o ekonomiku nebo eh, ať už jde o strategické záležitosti. Domníváme se, že jsme země, která stejně jako vy v Evropě věří v silný eh, systém eh, procesů a regulací, který máme v Austrálii a považujeme se za součást moderního světa, kde Austrálie i Evropa mohou hrát důležitou roli. Takže děkuji vám moc krát za vřelé uvítání a eh, je mi potěšením být zde v Evropském parlamentu. Děkuji vám. Eh, to byl Kevin Andrews a jeho úvodní projev. Chce někdo z dalších australských kolegů něco říci? Pár slov? Můžete? Jste vítáni? Dobře, otec promluvil za všechny. Ještě nikdy jsem neměl tolik pravomocí. Tak, Teď máme možnost pokládat otázky kolegům z opačného konce světa, takže podle frakcí. Jako první pan kolega Sikorský. Dobré ráno, já jsem rád, že jste zmínil společný závazek eh, k volnému obchodu. Eh, vyjednávání v Dauha ztroskotalo, nicméně blíží se Brexit a Britové počítají s úžasnou obchodní dohodou s Austrálií. Jaké jsou vyhlídky na tuto dohodu? Jak rychle by mohla vstoupit v platnost? A jak moc může obchod mezi Austrálií a Velkou Británií růst, aby to vykompenzovalo ztrátu britského obchodu s evropským kontinentem? Chcete rovnou odpovědět nebo více otázek vezmeme? Dobře, takže nyní je na řadě pan Javier Nart. Tak já bych chtěl položit první otázku. To je, to je ta, kterou už položil kolega, takže tu nechám. Na to už se ptát nebudu, ale mám ještě druhou otázku. Čína je mocnost? Čína je kontinentální mocnost, která je eh, blokovaná řetězcem ostrovů, který začíná Japonskem a končí Tajvanem. A eh, pokračuje to i Filipínami. Takže eh, Čína expanduje na, směrem na Paracelsovy ostrovy, na Sri Lanku, e, do průlivu Gaudar a Pakistánu. To je realita. Ale potom další realita, která ovlivňuje přímo Austrálii, to je čínská expanze do Pacifiku. E, to znamená, že Čína se snaží přeskočit ten řetězec ostrovů, který ji blokuje a snaží se přestat být pouze kontinentální mocností a snaží se o vnější námořní expanzi. E, což znamená, že přímo ovlivněna je Kiribati a Papua Nová Guinea. Takže po, Pozorovali jste už eh, eh, přítomnost čínských eh, lodí, protože australská bezpečnostní strategie tím bude přímo ovlivněna. Do jaké míry se Austrálie cítí nějak ohrožená nebo ovlivněná pacifickou expanzí politickou i vojenskou ze strany Číny? Děkuji, Javiere. A nyní je na řadě pan kolega Berg. Děkuji vám, pane předsedo. E, I já e, bych chtěl srdečně přivítat e, australskou delegaci. Austrálie je důležitá, důležitým partnerem nejenom v kultuře a ekonomice, ale i z bezpečnostního hlediska. A proto bych chtěl přítomným položit otázku, jaké vidí Austrálie priority v oblasti boje proti terorismu a v antiteroristických aktivitách, co se týče eh, islámského terorismu a mezinárodního terorismu. Jaké jsou priority australské vlády? Děkuji. Děkuji, pane kolego. A nyní pan Bytykofer, prosím. Děkuji, pane předsedo. Vítám hosty z Austrálie a mám několik otázek. Za prvé, konektivita. Minulý pátek Evropská komise zorganizovala velkou konferenci o e, konektivitě mezi Evropskou unii a Ázií. E, Australanů tam nebylo mnoho, ale e, možná byste nám mohli říci, do jaké míry byste měli most na, jak byste měli zájem na podpoře takovéto agendy konektivity mezi EU a Austrálií. A za druhou, za druhé, zhruba před rokem a půl Evropská rada zveřejnila závěry o spolupráci mezi Evropskou unii a azijskými zeměmi, azijsko-pacifickými zeměmi. A to v oblasti bezpečnosti. Do jaké míry eh, se to ve vaší zemi ví a do jaké míry se na to navazuje? A v tomto kontextu bych chtěl dodat, jak byste popsal relevantnost Quad a eh, jak byste popsal budoucnost FPDA? A čtvrtá otázka se týká Číny. Ve vaší zemi se vede velice zajímavá debata o roli Číny. Mohli byste nám to prosím osvětlit? Děkuji, ještě jednu otázku a omlouvám se, že jsem přeskočil ECR. Herman Terč. Dobrý den, vítám zde australskou delegaci. Já bych se chtěl zeptat na vaši politiku imigrace, která v posledních let, v posledních letech Austrálie je státem imigrantů, vždycky byla a je to stát, který v určitou chvíli před pár lety prodělal krizi a který má eh, určitou politiku vysvětlování státům, ve státech původu, imigrantů a zdá se, že to má velice dobrý účinek. Jsou to eh, Indonésie a další státy, které jsou domovskými zeměmi eh, ilegálních imigrantů, kteří přicházeli a už nepřicházejí do Austrálie. Takže jakou politiku provádíte eh, v Austrálii v tomto ohledu, že je tak efektivní? Děkuji, takže to bylo první kolo otázek. Můžete prosím odpovědět. Děkuji za všechny otázky. Ta první otázka eh, eh, polského ministra zahraničí jestli za ní poděkovat. Myslím si, že australské vztahy k Velké Británii a k Evropské unii, toho se ta otázka týkala. Já myslím, že je správné o tom říci, že Austrálie eh, je zastáncem Eh, volného obchodu založeného na pravidlech a s kýmkoliv, kdo je schopný tento přístup eh, podporovat. Čili není to otázka v případě Brexitu eh, vybírat si mezi Velkou Británii nebo EU. Náš přístup bude stejný k oběma. Chceme obchodovat s oběma a myslím, že pokud se týče vzájemného obchodu, Evropská unie je daleko větším partnerem nežli Velká Británie. Pokud se týče eh, obchodu, eh, tak eh, určitě Velká Británie bude hrát malou roli a já vidím prostor pro rozšiřování obchodních vztahů mezi našimi dvěma zeměmi. Eh, samozřejmě je třeba zpracovat některé problémy, eh, ty se objevují všude, například zemědělství. Máme tady evropskou perspektivu, australskou perspektivu a myslím si, že eh, Evropská unie tady má velkou, velký potenciál, například pokud se týče výroba a prodej automobilů nebo veřejné zakázky v Austrálii. Takže já si myslím, že je to dobré a myslím, že se Evropskou unii, eh, pokud je možné se eh, dohodnout na tedy mít nějakou dohodu, tak to můžeme dělat velice eh, rychle, protože my jsme stejně jako Evropská unie pro volný obchod založený na pravidlech, který přináší přínosy jak pro EU, tak pro Austrálii. Dále tady bylo několik otázek týkajících se Číny. Čína je pro nás jak velkou příležitostí, která se už v mnohém ohledu realizuje, ale je to také výzva. A ta příležitost spočívá v tom, že eh, čínská ekonomika má velký růst, i když za poslední 12 eh, měsíců Eh, oslabil, ale pořád je to eh, velice rychlejší, velice rychle rostoucí část světa. Modernizuje, modernizuje také geograficky a podobně, stává se eh, významným hráč, hráčem. Ale nejde jenom o Čínu, která je tedy velmi modernizující a rychle rostoucí ekonomikou v oblasti Pacifiku. Je to ovšem také eh, velká. Máme tady ovšem eh, další partnery, eh, kteří také rostou velice rychle. Indie, Indie také roste velice rychle. Takže nám jde o pořádek, který bude zažit na pravidlech a to je eh, systém, ve který věříme, eh, kde eh, tedy všechny zúčastněné národy mohou růst. Čili v podstatě je to otevřené všem zemím. Samozřejmě, že máme také určité výzvy a to je, jsou různé investice, čínské u nás, zejména v některých průmyslových oblastech, také v zemědělství je, jsou tady výzvy eh, v oblasti moderních technologií, jako je třeba 5G. A my tady eh, poněkud zpřísňujeme pravidla pro eh, zahraniční investice, aby to byly skutečně jenom tedy investice a ne něco jiného. Dále se snažíme využít těchto ekonomických příležitostí, ale musíme se také uvědomat ty výzvy a také strategické aspekty, které se to týká. Já myslím, že je na místě říci, že ty indopacifické eh, národy se velice zhodují eh, v pohledu na Čínu, to znamená jak ty příležitosti, tak ty výzvy. My jsme také obnovili důraz a také naši přítomnost eh, v kooperaci s zeměmi Jižního Pacifiku. To patří tedy k těm otázkám dnešního dopoledne. Chceme zajistit to, aby také tyto národy byly svobodné ve svých strategických a ekonomických rozhodnutích v rámci regionu. E, pokud se týče boje proti terorismu v současné době, tak toto se týká e, bezpečnosti všech našich národů. Máme tady jednu obavu a to je navrácení eh, cizích bojovníků ze středního východu. Eh, v Evropě jste měli určité teroristické útoky a my jsme je zašli také v jeho eh, východní Asii. Snažíme se upevňovat v, této, v tomto smyslu vztahy s regionálními vládami, což se týká nejenom antiteroristických opatření, ale také otázek imigrace například Eh, jak eh, jsme byli úspěšní v tom, eh, že jsme zajistili v zajišťování řádného imigračního procesu. K tomu patří dobré a pevné vztahy s Indonésií a mm, podobnými zeměmi, kterými jsou v tomto regionu. Budeme v tom pokračovat také do budoucna. Pokud se týče imigrace, my jsme národ, který vznikl imigrací, Eh, jedna třetina eh, Austránů hovoří doma jinak než anglicky, takže my jsme skutečně národ eh, spojený, složený z imigrantů a tak to bylo v minulosti. Nicméně domníváme se, že imigrační politika je, je tu je třeba řídit, musí sledovat určitý proces, který je všem srozumitelný my máme 160 eh, až 200 tisíc migrantů do Austrálie, kteří se chtějí zůstat ročně, ale máme dočasné migranty, momentálně je to více než 2 miliony ročně. Jsou to samozřejmě mezinárodní studenti, turisté, eh, návštěvníci, hodně novozélandianů eh, přichází do Austrálie, to tak prostě je mezi našimi dvěma zeměmi. A Eh, máme také program pro přijímání eh, kvalifikovaných migrantů, jsou to také, je to dočasný program pro několik let a v rámci toho se člověk může stát stálým rezidentem a eh, pak tedy občanem. Máme samozřejmě určité problémy, například s ubytováním, s cenami nemovitostí k bydlení a vůbec s cenami za bydlení. Eh, my se snažíme eh, tady také těm migrantům poskytovat eh, pracovní místa, budujeme infrastrukturu a tak dále, ale je to tedy velká výzva. No a pokud se týče naše vazby tedy k té eh, dohodě mezi Evropou a Japonskem, eh, tak eh, to my jsme nyní v debatách s Evropskou komisí, tak abychom tedy pokud se týče té konektivity, měli nějaký vhodný program mezi Evropskou unii a Austrálií a hm, tak, aby se prostě ty výsledky, které jsme dosud dosáhli, mohly ještě zesilovat a pokračovat. Děkuji, eh, pane Kevin Anderson. A další kolo otázek, pan Michal Galer. Ano, děkuji a také já vás zde vítám. Už tady bylo řečeno, že v regionu je silný čínský vliv. A já se chci zeptat na jednu věc. My jako Evropská unie máme institucionální eh, vazbu na tuto, tento region, to je od rámci Kotony, Čili to je ACP Afrika eh, a tam patří také eh, Karibik a eh, Pacifická oblast. Máme také společné parlamentní shromáždění, které zde funguje v tomto regionu. No a vzhledem tedy k těm čínským požadavkům, nárokům, aktivitám, zajímalo by mě, jestli vidíte možnosti na posílení naší spolupráce v, s to Ostravě v tomto Eh, této oblasti. A sice na principu komplementarity. Samozřejmě toto je vaše sousedství, nikoli naše. Nechceme být eh, naivní, takže eh, vy zde provádíte každodenní politiku. Ale na naší straně jsou omezené finanční prostředky a je třeba také uvažovat, zda třeba jako Evropská unie v pokračování naší politiky v pacifické oblasti by neměla být ve svých politikách koordinovanější s vámi, protože eh, spolu bychom možná mohli být účinnější, eh, také například eh, v bránění se negativním čínským činnostem. Nemyslím všechno, samozřejmě je tady obchod mnoho pozitivního, ale například Čína se snaží o dominanci eh, v několika různých eh, významných oblastech a to je tedy skutečně výzva pro vás. Takže možná, kdybychom posílili eh, činnost této oblasti, možná bychom mohli být i operativnější v každodenní politice. Děkuji, Michale. Dále paní Lazo, eh, která je předsedkyní našeho podvýboru pro bezpečnost a obranu. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, já tedy eh, jsem ráda, že mohu přivítat naše australské hosty. Mnozí se ptali na vztahy s Čínou. Mě by zajímalo, jakou máte vizi čínských iniciativ eh, v rámci té tzv. hedvábné stezky. Jaké důsledky by tyto iniciativy mohly mít pro azijské partnery? Co si myslíte o těsnějším partnerství mezi Austrálií a EU? A že bychom mohli mít také nějaké mm, eh, jiné možnosti než vést monopolistický dialog eh, s Čínou. Další věc, mm, to je eh, vesmír. A tady vidíme, že se rozvíjí činnosti jak státní, tak komerční a má to i svou vojenskou dimenzi. Austrálie, Austrálie má tedy dobré vztahy s NASA. A mě by zajímalo, eh, je připravena Austrálie také posílit eh, vztahy s EASO. Nyní pan Frisko. Děkuji, pane předsedo. Vítám zde australskou delegaci a jsem velice rád, že eh, mohu hovořit italsky, poněvadž vím, že mnoho Australanů je italského původu. Ráda bych eh, vás tady přivítala. Tady. Australský model imigrace eh, patří pravděpodobně k tomu nejlepšímu, co na světě existuje. Umožňuje kontrolu a také organizovaný rozvoj migrační politiky. Historie nám připomíná Eh, naší společnou obranu, jak jsme v minulosti stáli při sobě. Eh, ano, měli jsme tady eh, spojenectví, obrané spojenectví a nyní my vlastně čelíme podobným výzvám v oblasti bezpečnostní, jak už tady bylo řečeno. Dneska opět je obrana a bezpečnost oblastí, kde bychom mohli a měli bychom mít spojenectví mezi Evropskou unii a Austrálií, tak abychom eh, mohli vytvářet mír. A o tom musíme myslet čím dál tím intenzivněji. Moje otázka je tato. Vyzbrojování eh, Číny a také eh, vývoj eh, vojenské techniky v Číně, posilování eh, vojenské síly. Máte z toho podobně obavy jako my? Občané, vláda, tady se obávají, vlády se obávají. A kromě toho je tady otázka dalšího eh, rozvíjení bodů, které se týkají samozřejmě eh, té bezpečnostní a obrany. Samozřejmě tady máme tu transatlantickou alianci a tak dále. Mr. Benjen and Mr. Mariani. Pan Benjen a pan Mariani jako poslední řečníci. Pan Benjen, prosím. Já tedy nehovořím pouze jako evropský poslanec, ale také jako evropský farmář. E, já hovořím tedy za farmáře a vím, že jsou znepokojeni. A to souvisí s tím, že obchodní společenství je pro zemědělské produkty velice složité a je, plánují tady velké obavy. A my jsme se již bavili o Brexitu a tyto obavy vznikají stále více v Velké Británii, protože naše vláda navrhuje nulové eh, eh, tarify jak pro zboží, které má přicházet do Británie, taky pro další zboží. Opravdu jsou tady poslanci, kteří narušují a chtějí narušit světový obchodní řád. A ten protiargument byl takový, že potenciál Eh, Austrálie a Nového Zélandu, že by zaplavili svými produkty naše zemi, takže toto není pravděpodobné, že tyto dvě země nemají dostatečné výrobní kapacity a také se zaměřují na východoazijský trh. A mě by zajímalo, jak na toto nahlížíte vy. Do jaké míry se domníváte, že obchodní dohoda by narušila eh, zemědělskou produkci a vůbec zemědělství v Evropě. A pak jsem se chtěl ještě zeptat na Čínu, ale o té již hovořili ostatní kolegové. My jsme znepokojeni s, eh, Eh, především s tím, jak se Čína chová k ostrovům před jejím pobřežím a že si dělá nároky na určité ostrovy. A mě by zajímalo, zdali Austrálie to také vnímá, a nebo jestli jste prostě příliš daleko. A pak je tady také otázka hedvábné stezky, kde tedy vidíme, že Čína se snaží ukazovat svaly především rozvojovým zemím a tyto rozvojové země jsou zadlužené vůči Číně, která jim poskytla úvěry a nyní se snaží je získat na svou stranu. Takže mě by zajímalo, jak se na toto díváte. A nyní na závěr paní Mariany, pan Mariany. Děkuji, pane předsedo. Dohoda, kterou máme na stole, se týká zesíleného, zintenzivněného partnerství a má vytvořit rámec ovšem týká se mnoha témat. Já tady mám dva příklady. Bylo by žádoucí, aby důvěrné informace jsme si mohli také vyměňovat především vzhledem k boji proti terorismu. Spravodajské služby se mají zabývat těmito problémy, ale podle mého názoru zatím neexistuje žádná evropská spravodajská služba. Ale jestliže tato neexistuje, pak tento projekt má obcházet národní spravodajské služby. A potom tady je jedna eh, další věc. Já chci totiž říct, že já patřím do určité frakce, tedy do frakce, která velice podporuje váš model imigrační politiky. A právě proto bych si přál spolupráci v této oblasti a také spolupráci se Frontexem. Neboť v té této oblasti má opravdu Evropská unie své kompetence. A já jsem byl poslancem ve Francii a byl jsem poslancem zahraničního výboru a také jsem navštívil několikrát Austrálii. Děkuji a nyní máte slovo. Ano, děkuji, pane předsedo. Já se pokusím o odpověď na tyto otázky. Mnoho otázek se týkalo Číny a já nechci již opakovat to, co jsem řekl předtím. Myslím si, že je důležité pro všechny státy na světě, abychom pokračovali v dobrých vztazích s Čínou, ale také musíme Číně ukázat, že je to nejenom v najem zájmu, ale také v, její, v našem zájmu, ale také v jejich zájmu, aby budovala Čína právní stát toto zdůrazňujeme v našich vztazích s Čínou a také tak by měla postupovat Evropa. A jsou tady určité příklady, že eh, Čína někdy se prostě chová jinak, ale my musíme ukázat, že by měla opravdu Čína postupovat právně a opravdu se nesmí eh, chovat jednostranně a jinak k různým stranám. Právě proto my často říkáme Číně, že je v zájmu Číny, našem zájmu a také v celosvětovém zájmu, že musíme dodržovat mezinárodní normy. To se týká také hospodářské výměny Číny a také jejich nároků eh, u jejich břehů, protože Čína eh, a vztahy s Čínou se dotýkají všech na světě a tak tomu bude i v budoucnosti. Takže Evropa je možná vzdálenější Číně, možná Austrálie, ale přes proto si myslím, že to, co se udehrává v obchodních stazích Číny a Austrálie, tak se toto se dotýká i ostatních obchodních vztahů s ostatními zeměmi. Takže my eh, můžeme řešit různé problémy týkající se například ostrovů a také různých dalších problémů, ale Eh, musíme řešit všichni také celkové obchodní vztahy, protože i obchodní vztahy se týkají lodních tras a to se týká prostě všech článků řetězce. Takže Čína je pro nás velkou příležitostí, ale také velkou výzvou. A právě proto my musíme citlivě vyrovnat obě dvě tyto strany a oba dva tyto aspekty. Potom tady byly otázky týkající se imigračního systému. My máme tento systém a také již diskutujeme o tomto přístupu také na našich ambasádách po celé světě a opravdu náš imigrační model je jedinečný a samozřejmě náš eh, systém je jiný než v Evropě a neexistuje tady jeden recept pro všechny situace. Ale my jsme přesvědčeni o tom, že řádný proces musí existovat ve všech zemích, protože Austrálie se spoléhá na imigraci a kdybychom neměli žádný imigrační proces, pak by vznikly, mohly pro nás vzniknout určité problémy. Pokud se týče zemědělství a volné do, do, dohody o volném obchodu, tak eh, já opravdu také vnímám obavy zemědělců po celém světě. A my musíme získat a vytvořit takový postup, který bude výhodný pro obě dvě strany. A e, cel, e, na světě roste počet občanů a také e, vzniká silná střední třída, která si bude kupovat dobré zemědělské produkty. A toto by mělo být výhodou pro australské i evropské farmáře. My chápeme, že tento proces musí být dvousměrný a právě proto je tady e, si třeba uvědomit, že e, my se také e, zabýváme e, právě dohodou o volném obchodě a tato dohoda by nezahrnovala pouze zemědělské produkty, ale také další produkty. Pak tady padla také otázka týkající se evropské činnosti e, v Jižním Tichomoří a v Tichomoří. My vítáme veškerou spolupráci v této oblasti, tak my také doufáme, že tímto způsobem dojde k lepšímu rozvoji tichomořských ostrovů a někteří hovořili, že v této oblasti mohla investovat Čína, ale my musíme právě těmto ostrovům nabídnout dobrou budoucnost. Pokud se týče hedvábné stezky, tak toto je důležitý projekt a my musíme rozlišovat mezi eh, výhledem a projektem a také eh, retorikou a také konkrétními kroky. A my se domníváme, že je tady velká retorika, hodně se od tohoto projektu hovoří, ale konkrétní kroky jsou již menší. A my si musíme také uvědomit, že celý tento proces musí být řízený a my musíme zabezpečit dobrou budoucnost pro všechny země na světě, včetně Číny. A pak tady byla také otázka týkající se výměny zpravodajských informací. My máme pravidelné protiteroristické konsultace s Evropou a také s hlavními spravodajskými eh, agenturami v Evropě, kde se bavíme o hlavních výzvách a také máme bilaterální dohody, které nám umožňují výměnu těchto spravodajských informací. Ty tyto cesty, tyto kanály fungují velice dobře a je také možné tyto dohody rozšiřovat a Austrálie hodla se eh, touto tématikou nadále zabývat, protože protiteroristické akce budou nadále v popředí našeho zájmu. Kevin Andrews, let me thank you. Děkujeme, pane Kevin Andrewsi, za odpovědi na všechny tyto otázky. Děkuji také vašim australským kolegům za to, že se zúčastnili eh, této schůze výboru pro zahraniční věci. Tak pár posledních poznámek ode mě. Eh, za prvé, prosím, užívejte si ještě chvíli rozmanitosti Evropského parlamentu. Máme tu 751 kolegů z 28 zemí, 7 eh, politických frakcí a 24 jazyků. Takže dnes můžete okusit, jak rozlišné jsou naše názory, jak rozlišné jsou naše eh, kulturní a společenská pozadí. A Druhá poznámka. Britští kolegové samozřejmě mají úzké vazby na poslance z dalších anglickojazyčných zemí. Kdybyste náhodou narazili na kolegy, kteří jsou pro Brexit, tak prosím vždy pečlivě zkoumejte jejich argumenty, protože ne vždycky se stoprocentně zakládají na faktech. Máme tu proti evropské britské kolegy, kteří občas zkrátka neříkají vždy stoprocentně pravdu, pokud jde o budoucnost Evropské unie. A za třetí, což je nejdůležitější, hodně štěstí v zápase světového mistrovství v rugby Austrálie Wales, což je zásadní pro fanoušky, protože Austrálie prohrála s Walesem velice těsně tento víkend a doufáme, že se dostanete aspoň do semifinále nebo ještě dál. Děkuji. Thank you. Thank you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 So, dear colleagues, ladies and gentlemen, I'd like to continue. Kolegové, dámy a pánové, chtěl bych pokračovat v zasedání. Jdeme na bod číslo 6. A chtěl bych zde přivítat paní Joyce Msuja. Vyslovuju to správně? Ano? Takže vítáme paní Joyce Msuja z OSN, která je asistentkou generálního tajemníka a zástupkyní výkonného ředitele eh, pro životní prostředí. Přítomnost paní Msuja v našem výboru přichází v pravý čas a sice bezprostředně po klimatickém summitu v New Yorku minulý týden a 74. zasedání valného schromáždění OSN, které skončilo včera 30. září. Všichni jsme sledovali pozorně debaty v New Yorku. Klimatický summit je významným příspěvkem k závazku generálního tajemníka Gutereše podporovat nové globální politické stanovisko pro obranu klimatu. Je to také symbol multilateralismu. Mezinárodní komunita řeší problémy, zejména klimatickou změnu, společně. Paní Msuja, chtěli bychom od vás slyšet, jak Spojené národy vnímají výsledek klimatického samitu a jak nyní hodláte podnikat další kroky, jaké máte očekávání do budoucna a jaké politické výzvy leží před námi. Je potřeba nadále budovat konsenzus ohledně pařížské dohody a uchovávat politický dialog a politické možnosti pro regiony, které jsou nejpostiženější klimatickými změnami, jako je Latinská Amerika, Afrika a Asie. Dám vám nyní slovo zhruba na 10 minut a potom bude čas na výměnu názoru s kolegy. A ještě jednou vítejte v Bruselu a máte slovo. Děkuji moc krát, pane předsedo, pane McAllistre. Dobré dopoledne. Je mi velikou ctí být zde s vámi a hovořit k poslancům vašeho výboru. Chtěla bych jménem OSN vyslovit díky za tuto příležitost k výměně názoru s vámi. Budu hovořit o třech aspektech, čímž reaguji na eh, to, co říkal pan předseda McAllister. Eh, budu hovořit o jednom velice konkrétním výsledku klimatického samitu, a za druhé o následných krocích, které plánujeme, a za třetí budu odpovídat na případné vaše otázky. Za prvé, pokud jde o klimatický summit OSN, tak generální tajemník Antonio Guterres zmínil, že tento summit přinesl konkrétní a ambiciozní plány a kroky vlád regionálních úrovní i místních úrovní, ale také dalších zainteresovaných stran, jako je soukromý sektor, nevládní organizace a finanční instituce. Ten summit proběhl velice dynamicky a byla z něj cítit netrpělivost, nedočkavost. Zejména mladí lidé se významně ozývali vytvářeli tlak na multilaterální strukturu, tedy OSN, ale i vlády, aby konečně přinesli výsledky. Klimatický summit nicméně e, zdůraznil sílu multilateralismu, protože združil všechny členské státy a zainteresované aktéry e, ohledně patrně největší výzvy, které čelíme, což je klimatická změna. Co tedy vzešlo z hovoru minulý týden? 65 zemí a velkých podnárodních ekonomik, jako je e, Kalifornie, se zavázaly ke snižování emisí skleníkových plynů na čistou nulu do roku 2050. 70 zemí oznámilo, že buď podpoří národní akční plány do roku 2020, anebo že, zač- že už začaly podnikat kroky v tomto směru. A s těmi, s těmi druhými podnikáme společně kroky za účelem zrychlení snah. Hovořili, hovořila také asi 100 eh, lídrů z oblasti biznisu o naplňování cílů pařížské dohody a o přechodu ze šedé ekonomiky na zelenou. A to včetně eh, držitelů zhruba 3 biliard dolarů v aktivech a eh, majitelů firem, jejich společná hodnota je také asi 200 biliard dolarů. 87 velkých firm s celkovým tržním kapitálem přes 2,3 biliony dolarů se zavázaly ke snižování emisí do roku 2050. 130 bank, tedy jedna třetina globálního bankovního sektoru, podepsala závazek zesouladit své kroky s biznesem ohledně pařížské dohody. Takže to jsou veliké a různorodé závazky v oblasti klimatu, jak na národní úrovni, státní úrovni, tak na úrovni dalších klíčových stakeholderů, kteří jsou zásadní pro boj proti klimatickým změnám. Co se tedy stane dále? Bezprostředně po mé návštěvě v Bruselu eh, už eh, mé týmy už vlastně pracují na následných krocích k akčnímu plánu a eh, Budeme se snažit přetavovat tyto závazky v činy. Na úrovni OSN to proběhne ve spolupráci s kanceláří generálního tajemníka a se zástupci generálního tajemníka. Na úrovni zemí prostřednictvím agentur OSN, když jsem tu byla, tak jsem se sešla s ostatními organizacemi eh, OSN, Zabýváme se tím, eh, jak můžeme v rámci OSN podporovat země v přechodu od závazků k akcím. Dám vám konkrétní příklad eh, následného kroku, který nám zadal generální tajemník, a to je využívání přírody, například lesa, pro boj proti klimatickým změnám. Hned po politickém signálu, který jsme eh, získali, a hned po newyorském závazku se budeme scházet s ostatními agenturami OSN a zakládat skupinu, která bude konat následné kroky s našimi partnery, vládami, občanským sektorem, mládeží a dalšími, včetně dalších mezinárodních organizací jiných než OSN. Vytvoříme také skupinu přátel, která má 18-měsíční pracovní plán s konkrétními výsledky. Eh, Jejímž výsledkem bude eh, manifest Příroda pro klima. Role lesa je prokázaná v rámci využívání přírody pro boj proti klimatickým změnám. Role lesa se ukázala jako naprosto zásadní a my hodláme posílit programy zalesňování v nejrůznějších zemích. Teď bezprostředním krokem je post-summitové setkání v Bruselu, které povede naše bruselská kancelář, tedy Veronika tady po mé levici. A Evropský parlament bude pozván a zapojí se. Já vím, že máte teď nabitý program na to, abyste se setkali s mým týmem, nicméně jsem vám k dispozici a budu odpovídat na jakékoliv otázky. Děkuji, pane předsedo. Děkuji moc krát paní Msuja za váš úvodní projev a nyní máme příležitost pokládat otázky na některá z témat, jež jste zmínila. Ještě jednou to vezmu podle politických frakcí, takže nejprve za SD pan López, Javi López. Prosím. Děkuji moc krát, pane předsedo. Já bych chtěl... Omlouvám se. Využiju tlumočení. If it's okay, I can. Už můžu? Takže moc krát děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl eh, pronést dva komentáře a taky položím otázku eh, naší pozvané hostce. Eh, tak za prvé, já jsem měl to štěstí, že jsem se účastnil delegace Evropského parlamentu výboru Envy a výboru DV eh, na ten klimatický summit eh, a právě tak na summit udržitelného rozvoje. Tam se zúčastnilo asi 15 poslanců, kteří tedy v souladu s OSN a naším velvyslancem pracovali společně eh, i s několika komisaři, kteří byli na samitu přítomní. Takže chtěl bych říci, že naše parlamentní delegace byla na samitu relevantní v průběhu těch eh, dní a přinesla přidanou hodnotu. Ale eh, kromě účasti našeho parlamentu a kromě potřebných kroků a takové té retoriky, že je potřeba přejít od slov k činům, od e, dekarbonizovat ekonomiku v nejbližších deseti letech, naplnit pařížskou dohodu, naplnit cíl emisně neutrální ekonomiky do roku 2050. E, tady si myslím, že na tom panuje určitý konsenzus. Já bych chtěl ale zauvažovat nad tím, e, jak může eh, evropská vnější politika investovat? Eh, co, jaká ponaučení nám plynou z toho samitu? Za prvé, jaká je role OSN? Je velice důležité, aby OSN se chopili vůdčí roli v takovýchto otázkách. Myslím si, že OSN je organizace, která byla vytvořena právě pro uchovávání míru a řešení takovýchto konfliktů a měla by být také schopna nadnášet nová, téma, kde je, nová témata, kde je potřeba globální koordinace, což je pozitivní. Eh, je to právě eh, OSN, která by to měla dávat na svou agendu. Eh, tohle Spojené národy v pozitivním slova smyslu dělat mohou. Za druhé, velice rychle, pane předsedo, Multilateralismus je v současné době značně poškozen a potřebuje nějaké kauzy, které by mu pomohly být efektivní. A klimatický boj to je e, způsob, jak posílit spolupráci mezi národy. Za třetí, Evropa je lídrem v těchto diskuzích e, a dnes je málo co, kde jsme lídry e, na světě a tohle rozhodně jedna z těchto otázek je, kde jsme schopni být lídry a e, velká část světových národů se na nás dívá jako na vzor a cíl. A za čtvrté a za poslední chci říci, že pro nás je to velice důležité, protože my to dělat musíme. My to dělat musíme, protože e, e, protože je ohrožená naše planeta, ale jsou plynou z toho politické implikace. Je potřeba ukončit energetickou závislost, což je geopolitický problém, a za druhé v technologické válce, v technologické konkurenci bohužel jsme už prohráli většinu bitevního pole eh, pouze ze, ze eh, největších technologických společností na světě, pouze osm je evropských. Eh, potřebujeme nějaké giganty zelených technologií, kteří by se prosadili na mezinárodní půdě. Děkuji moc krát, pane Lopezi. A nyní se dostáváme Eh, Renew Europe Javier Nart. Bylo pro mě velice pozitivní, když jsem slyšel pana generálního tajemníka Gutereše říkat, že státy, které přijeli na summit v New Yorku, nepřivezly projevy, ale realitu, což při nejmenším znamená vysokou úroveň realismu. Jenže eh, realitu lze potřít nejen projevy, ale zase jinou realitou. A hovořilo se o dvou zcela absolutních skutečnostech, absolutních realitách. Klimatické změny znamenají nejen, že země jako Kiribati nebo Tuvalu nebo Maledivy a mnoho dalších eh, postupně zmizí a už teď mizí. Je to také otázka bezpečnosti a bezpečnostní strategie. Eh, OSN eh, víceméně po popírá klimatické změny a máme tu takovou filozofii velkých a vzletných projevů a velice hubené reality. A potom je tu další otázka a to je Čína, která má zásadní dopad na bezpečnostní situaci na azijském, jihoazijském subkontinentu. Čína má zájem na řece Brahmaputra, protože tudy, eh, že je to eh, přepravní tok pro materiál a tamní delta Delta Brahmaputry eh, je základem života deseti milionů obyvatel Bangladeše, jimž mizí způsob obživy kvůli zasolování této delty. A to vlivem čínských aktivit. A v Indii deseti, deseti, desítky milionů muslimů z Bangladeše přecházejí do Bengálska, přičemž dochází k umrtím, je tam mnoho mrtvých. Takže kontaminace atmosféry a ničení životního prostředí, eh, problémy s dýcháním nebo úžasná vegetace Amazonie, to jsou naprosto zásadní témata. Nebo další příklad. Mizení tropických džunglí znamená, že například eh, v Ekvádoru dochází ke snižování kvality půd, protože mizí ten deštník vlhké vegetace, eh, který brání Eh, slunečním paprskům vytvářet pásmo požáru kolem celého světa eh, od obratníku Raka až, obrat, až po obratník Kozoroha. To jsou zásadní bezpečnostní témata, která mají vliv i na Evropu, protože eh, to bude vyvolávat migrační toky. Tohle všechno je zásadní. My máme příliš mnoho filozofie a příliš málo reality. A to, co jste řekla o rezoluci OSN, tak já to řeknu zcela na rovinu. Já už mám plné zuby takovýchhle deklarací, které vůbec nesouvisejí s realitou. Děkuji vám. A nyní pan Bolis. Sorry. Uh, thank you. Um... Děkuji. Eh, ekonomické sankce, to je takové pomalé mučení. Eh, Eh, oni mohou tedy přivodit eh, změnu režimu, ale také eh, de facto mm, je třeba říci, že mm, jsou proti boji proti klimatu. Máme tady a některé země jsou tedy nuceny potom vyrábět diesel za desetinásobek nákladu a Eh, potom tedy eh, půdu, eh, respektive paliva, která používají, jsou daleko zneči, více znečišťující. A to všechno jsou důsledky amerických sankcí a vede to k poklesu spodní vody, zhruba 7 celosvětových zásob zemní vody jsou definitivně ztraceny. A musíme říci, že by bylo možné eh, se nížit také eh, emise, k nímž se země zavázaly k určitým termínům, že by byly eh, nižší bez těchto sankcí. Domníváte se, že je třeba skončit se sankcemi, abychom mohli pokračovat v trvalně udržitelných prioritách. A také bylo toto debatováno na summitu? Děkuji, pane Volesi. Můžeme vzít ještě další dvě otázky? Eh, paní von Víze, prosím. Děkuji, pane předsedo, a děkuji eh, za to, že jste dnes mezi námi, eh, tady přímo z toho klimatického samitu. Já zastupuji Londýn ve Velké Británii a u nás se voliči ptají především na jednu věc. My sice co děláme v oblasti klimatu. My samozřejmě zde v Evropském parlamentu si přejeme, aby všechny země se zavázaly eh, k uhlíkově neutrální ekonomice do roku 2050, ale eh, jak je to tam, kde eh, vlády se de facto nehlásí k těm klimatickým závazkům. Hovořili jste, hovořila jste o Eh, menších než národních ekonomikách, tedy celcích, kde se představitelé naopak zavázali, že budou klimatické cíle sledovat. Mm, takže oni možná mohou přispět eh, daleko více k reálnému poklesu emisí eh, než jiní. Možná, že to je i model pro Evropu kde některé regiony mohou postupovat rychleji a mít ambiciozní eh, cíle, ambicioznější cíle než jiný. Je to tak? Ano, děkuji. A nyní prosím odpovědi. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také členům tohoto výboru za to, že se se mnou podělili o názory a pohledy na věc. A také děkuji za otázky. Dovolte, abych se zastavila u konkrétních otázek, které zde zazněly. Otázce, které se, eh, otázce, která se týká zahraniční politiky a eh, globálního leadershipu. Ano, já samozřejmě souhlasím s tím, že eh, Evropská unie vzbudila takové očekávání, že je bude v oblasti lídrem a myslím, že tady i to očekávání mladých eh, z hlediska tohoto politického je eh, obrovské a také se od EU čeká, že bude zastánce multilateralismu a sice mm, týká se to výměny zboží na trhu, který nemá geografické hranice. Eh, my v této souvislosti dlouhodobě spolupracujeme s EU a jeden z účelů mé návštěvy je Eh, abych si projednala s různými direktoráty a s poslanci pohled na to, co jsme udělali dobře a také a s tím souhlasím s vámi. Eh, jsou zde obrovské příležitosti pro klimatickou diplomacii, abychom tedy mohli opravdu stát v čele na globální úrovni i globální i úrovni jednotlivých zemí. Takže já tedy věřím eh, v pokračující podporu vašeho parlamentu, aby eh, skutečně se eh, dosáhlo nějakého účinku a to je velice pozbudivé, zejména z hlediska mládeže. Dále otázka Kiribati. Děkuji za to, že jste o tom pohovořil. A také otázka bezpečnosti. Rostoucím programem v rámci environmentálního úsilí OSN je tady tato Eh, statečná plocha mezi životním prostředím a bezpečností. Když se podíváme mm, na znečišťování půdy, odlesňování a tak dále, tak to jsou otázky bezpečnosti. A eh, my se snažíme také eh, ovlivňovat ve třetích zemích, tedy části zahraniční politiky a podpora Evropské unie v tomto směru je obrovská. My vidíme, že jednotlivé země dosahují úžasného pokroku a můžeme vám dát k dispozici i data. Například zpráva o emisích GAP ukazuje, že řada industrializovaných ekonomik dosahuje pokroku, ale realitou je také to, že eh, že ten přechod na čistší zdroje energie prostě trvá. My se snažíme pomocí vědeckých poznatků a e, také našich normativních možností e, tento proces urychlit. A ten klimatický summit, e, tady musíme říci, že to velké zapojení mládeže do toho vnáší úplně novou dynamiku. Co se týká malých ostrovů, máme speciální program, které, na který dohlíží generální tajemník OSN a Týká se to celé řady ostrovů. Nicméně souhlasila bych s vámi, tak jak to řekl generální tajemník, eh, že už nám dochází čas a že změny klimatu jsou rychlejší než naše akce. A my se zavazujeme, že vše urychlíme a také eh, tedy víme, že záleží na jednotlivých vládách, ale na globální úrovni chceme vše urychlit. Dále zde byla otázka zda sankce eh, proti Iránu jsme debatovali. Já musím říct, že na samitu jsme se soustředili přímo na klima a co se dělo mimo mimo tedy klimatický summit, tak eh, tady vám nemohu odpovědět. Ale ten samotný eh, summit měl eh, své tematické oblasti, to je mm, příroda, klimatické kroky, spíše než politická dimenze sankcí. Dále chci poděkovat k otázce těch menších než státních entit. Myslíme, že to je skutečně Eh, slibný vývoj, zejména v těch velkých zemích eh, federálního charakteru. Eh, takže třeba to, k čemu se zavázala Kalifornie, to nás skutečně povzbuzuje navzdory od celoamerické politiky. Takže skutečně vnímáme to a chceme takto povzbuzovat také jiné části světa. Děkuji a nyní druhé kolo otázek. Jako první pan Gáler. Děkuji vám dvě otázky ode mě. Vy jako Spojené národy máte globální přehled, aspoň předpokládám, že ho máte. Můžete provádět koordinaci nebo nějak konkrétně poukázat na to, jak by bylo možné zefektivnit boj proti klimatickým změnám. Když se podíváte na některé země, eh, které se příliš neangažují, tak u nich eh, by bylo poměrně, eh, poměrně snadné z nuly vystoupat na 50%. Zatímco v zemi pokročilejších samozřejmě bychom například filtry na komínek mohli zvyšovat Eh, já nevím, účinnost 90 na 95 ale eh, stálo by to stejně jako jinde ve světě provést něco zásadnějšího. Takže by mě zajímalo, jestli jsme schopni eh, jak si rozlišit nebo najít oblasti, kde by peníze třeba v jiných částech světech mohly být použity s daleko větším efektem a e, možná propojit tedy investory, kteří by chtěli investovat, ale tímto propojením by jejich peníze mohly dokázat daleko více. A v této souvislosti je také druhá otázka, která se týká Afriky, kde pracujete vy. E, já tedy nejlépe znám z Jižní Afriku a musím říct, že e, oni většinu energie vyrábějí z uhlí, ale e, v podstatě solární energie tam téměř neexistuje. Třeba kdyby tam byla politická vůle, byli by schopni udělat mnohem více. Čili existuje nějaký způsob, jak motivovat takovéto země nebo jiné e, v té oblasti, aby provedli přechod. A že by to prostě bylo, byl lepší způsob boje proti klimatickým změnám. Děkuji. Pan kolega Castaldo nyní. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat eh, eh, paní, že mezi nás, mezi nás zavítala. No, eh, ten poslední summit eh, ukázal, že existuje, existuje výrazné ambice, jak vyplývá eh, z provedených deklarací. Nicméně eh, retorika je v pořádku, ale ve skutečnosti se to za stolik neděje, pokud chceme bojovat proti konkrétním věcem. Tady je třeba více akcí my eh, musíme spolupracovat hlavně s těmi velkými znečišťovateli, jako je Čína. A to je mm, potřeba, kterou už nelze odkládat. Některé členské země Unie se snaží být v čele tohoto úsilí. A mě by zajímalo, jak podle vás můžeme spolupracovat tak, abychom mohli skutečně docílit pokroku eh, v oblasti věrohodné politiky, která opravdu bude snižovat emise a podobně. Dále by mě zajímalo, jaké další iniciativy, jaké další zásahy jsou možné, co ještě můžeme dělat v boji proti velkým znečišťovatelům a eh, velkým národům, které neustále sledují politiky, eh, které jdou eh, přímo proti hm, těm velkým deklaracím. <clears throat> Evropská unie eh, chce podpořit strategie, které by vedly ke kulatým stolům, kde by skutečně mohly vést k diskusím a také ke konkrétním praktickým krokům. Ano, děkuji. A ještě poslední paní McLeod. Děkuji vám, pane předsedo. A děkuji také Joyce eh, za prezentaci. Já jsem také členkou výrobu, výboru Envy a zde jsem dneska proto, že jsem byla na summitu v New Yorku minulý týden a také jsme se zde setkali s Ingerem Andersnem, eh, vaším ředitelem, a chtěli bychom kdybyste jim mohla vyřídit naše srdečné poděkování za tyto užitečné debaty o tom, jak je skutečně třeba eh, řešit tuto klimatickou krizi. Myslím, že je jasné, že můžeme dělat mnohem více, pokud se týče cílů pro udržitelný rozvoj a pařížských cílů. Skutečně je třeba celý proces výrazně urychlit a musíme zcela vážně eh, uzavírat tu eh, mezeru mezi eh, nedostatečným ambicemi a tím rostoucím, to rostoucí potřebou konat. A to se týká také těch rostoucích ekonomik, jako je Čína, Indie. Ty ambice a Tady eh, skutečně eh, je třeba eh, se postavit do čela. Máme tady problém těch malých ostrovů, to se týká v podstatě i Irska, ale další Malediv a podobně. U nás ve Skotsku minulý týden byla schválena nová environmentální legislativa s náročnými cíly Eh, a to je eh, snížit emise 85% do roku 30 a zcela na nulu eh, do roku 50, ne, do roku 35. Takže je třeba, abychom se snažili přimět jiné země, aby to následovali. Otázka je, podle vás, jaké jsou hlavní cíle které, eh, na které by se měl soustředovat COP25 eh, Chile a COP26 v Glasgowě. A kde lze tedy z těchto cílů dosáhnout lepšího pokroku. A eh, navíc potřebujeme posílit NDCs a také posílit strategie. Čili kdyby to byla, kdybyste měla doporučit jednu věc, co by to bylo? Ano, děkuji. Eh, tím máme vyčerpané otázky, takže prosím. Chtěla bych nyní na tyto tři otázky reagovat. Pokud se týče efektivního postupu řešení problému, tak toto je velmi vhodná a aktuální otázka. Já to zodpovím jednou odpovědí. A tady mohu říci, že tady nemáme jeden recept pro všechny, protože všechny země po celé země kouly řeší různé problémy. Například v některých průmyslových problémech Například v Africe, v Jižní Africe, se řeší otázka přechodu od fosilních paliv, jestliže tato země má druhé největší záležiš, naleziště uhlí na celém světě. Takže tady se také musí řešit spojené otázky, například otázky spojené s chudobou a jak tedy zabezpečit tento přechod od fosilních paliv. My tady kdy eh, se snažíme o tři věci. My se snažíme předat těmto zemím eh, nové zkušenosti, například jak si stojí Evropa v přechodu od fosilních paliv a tento recept nabídnou Střední Africe. A potom je tady znečišťování, například znečišťování moří. Kolik plastů se nalézá v mořích a tak dále. A my tady také nabízíme a říkáme, že je třeba všechny problémy propojit. E, například se to netýká pouze plastů v mořské vodě, ale jaký to má také dopad na cestovní ruch. A potom na globální úrovni e, je důležité, aby například rozvinuté země jako Evropa stály v popředí. A pokud se týče z Jižní Afriky, tak tady musíme říci, že politická vůle tady byla ze strany vlády, ale vláda musela řešit ještě další problémy, například chudobu v zemi a pak také musela řešit eh, otázku obnovitelných zdrojů, které by byly nastoleny a kolik by to stálo. Takže politická vůle tady byla v Jižní Africe, ale byla tady především otázka nákladů. Pak se tady také hovořilo o tom, co lze udělat eh, s největšími znečišťovateli. Například, co může udělat Evropský parlament? Může se o této role chopit a Evropský parlament také musí šířit eh, zde misi toho, že například znečišťování nezná hranice. A my jako OSN máme dobré vztahy s e EU a právě proto je potřeba podpořit tyto snahy. A vy máte jednotlivá zastoupení v jednotlivých zemích a pak je dobré, aby vaše zastoupení EU v jednotlivých zemích eh, spolupracovali s jednotlivými vládními orgány i regionálními orgány. To znamená, že je třeba Eh, že je možné tímto způsobem hodně udělat, ale eh, rychlost je tady důležitá a dochází nám čas, jak zdůraznil generální tajemník. Děkuji zástupci ze Skotska, také děkuji za setkání s Ingou, já jí pozdravy předám a pokud se týče pařížské dohody, tak si musíme uvědomit, že dochází k jistému pohybu i v těch nejmenších zemích. A podíváme-li se například na NDCs, tak mnohé arabské země již přijalo NDCs ale musíme si uvědomit, jak se bude postupovat dál. My chceme také mobilizovat zdroje na realizaci MDCs, tak abychom splnili pařížskou dohodu. A je třeba také propojit klimatické cíle s cíly rozvoje. A tady vidíme, že jsme na dobré cestě. My vidíme hodně dobrých příležitostí, oblastí. Já bych také řekla, že v letošním roce se již hodně udělalo a v příštím roce očekáváme to tež. Máme tady dvě strany e, mince. Je třeba propojit e, klimatické cíle s ekonomickými cíly a zaměřit se na rok 2050, který je již za rohem. Děkuji vám, paní Mia. Já již další otázky nevidím, takže já bych vám chtěl poděkovat za to, že jste přišla eh, mezi nás. Vaše návštěva byla velice aktuální po summitu v New Yorku a my budeme sledovat dále vaší práci. Děkuji vám, pane předsedo, a také děkuji výboru a členům za to, že jste mě vyslechli. Děkuji vám. Další bod budeme projednávat za zavěřenými dveřmi takže omlouvám se těm, kteří nyní musí opustit sál.